Mes chers collègues, il est 20 heures. Je vous invite... Kolegové, 8 hodin, 20 hodin tedy, prosím, posaďte se. Výborně, oni to přinesli, aha, no. tak to nemusím mluvit. To. Ale... Co? La séance est tout. Zahajuji hlasování. Prosím, omluvte mě, ale eh, nějak mi odchází hlas. Ve francouzštině se říká doslova mít kočku v hrdlu, v hrdle a anglicky tam, v Anglii tam mají žábu v krku. My máme kočku. Je to mimořádné zasedání dnes večer a budeme hlasovat o významných dokumentech. Nejprve bych se rád ujistil, že program, který jste do, dostali, zdali s tím souhlasíte. Vypadá to, že ano, takže děkuji. A teď pokud jde o oznámení předsedy, zde bych se chtěl vrátit k prvnímu rozpočtovému trialogu, který se konal v pondělí, ne, ve čtvrtek 27. března s komisařem Ettingerem s maltským předsednictvím v podobě ministra financí Eduardem Šiklunou. Ti předložili základní směry, hlavní směry, které 21. února odsouhlasila rada. A parlamentní delegace ta představila své hlavní směry, které byly odsouhlaseny 15. Eh, března na plénu a společné prohlášení, které stanovuje harmonogram budoucího rozpočtového režimu, to také bylo odsouhlaseno a obdrželi jste. A nakonec také i eh, pokud jde o, eh, o, o opravné rozpočty, tak tam také eh, jsme mm, se dohadovali na postupu o, mm, i o jsme hovořili o různých iniciativách, které se týkají Eh, agentur a možná Siegfried Muresan něco chce doplnit k tomu. Eh, Pane předsedo, děkuji jenom velice stručně. Měli jsme jarní trialog s eh, radou v přítomnosti komise a komisaře Ettingera, kde jsme mohli představit priority parlamentu k rozpočtu příštího roku na základě obecných zásad přijatých jako uváděl pan předseda v březnu na plenárním zasedání. Tam jsme předložili své priority za prvé růst a pracovní místa, za druhé bezpečnost občanů. Zopakovali jsme výzvu k tomu, aby byly eh, poskytnuty řádné eh, prostředky na výzkum, vývoj, inovace, malé střední podniky, eh, boj se nezaměstnaností mládeže, což je velká priorita z tohoto parlamentu. Také jsme řekli, že čekáme další podporu zemědělců ze strany komise v případě, že zasáhne krize a také jsme zopakovali podporu eh, eh, patřičných kroků v oblasti do obrany a také eh, zajištění lepšího východního a jižního sousedství v Unii, abychom poskytli větší bezpečnost občanům Evropy. Komise chce předložit návrh rozpočtu do konce května a, a kalendář předložený, ten, o kterém hovořil pan předseda, který jsme eh, přijali pro rozpočtový postup tento rok, eh, je přesně tak, jak jej navrhli koordinátoři. A to znamená, že o svém stanovisku k rozpočtu budeme hlasovat na druhém zasedání v eh, říjnu a smírčí období začne 30. října a skončí 20. listopadu a je důležité, aby poslanci věděli, že proběhnou dvě zasedání smírčího výboru, za prvé 9. listopadu a za druhé, to je to důležitější, je 17. listopadu. To bude v pátek hned po Štrasburském týdnu a to v Bruselu. Takže poslanci by měli vědět, že to důležité zasedání smírčího výboru proběhne v po štrasburském týdnu v eh, Bruselu. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur. Děkuji, pane obecní zpravodaji. Nyní přejdeme k hlasování. A než přistoupíme k hlasování, tak bych rád, abyste vložili hlasovací kartu do elektronického zařízení, abychom mohli si vyzkoušet zařízení zahájit hlasování. Všichni odhlasovali ne. Ano. Končím hlasování. A Vy nemáte kartu, takže budete zvedat ruku. Výborně. A já budu sledovat, jak hlasujete a započítám k výsledku. Dnes večer bychom měli eh, se si eh, vzpomenout na Richarda Ashworse, který udělal vše aby mohl sem přiletět, ale jeho let byl spožděn vzhledem k atmosférickým tedy podmínkám, k mlze a takže se nedostane do Štrasburku až ve 3, 23 hodin. Tudíž odsunout hlasování na zítra, to by hodně zkomplikovalo eh, v podstatě potom to hlasování na plénu a tudíž s souhlasem zpravodaje Eh, pro rozpočet parlamentu budeme hlasovat teď o tedy eh, výsledku do eh, toho smírčího dohadování, které proběhlo večer, ve, čtvrtek, kdy mm, je vývoj výdajů více než 3% a Richarda nahrazuje pan Bernd Luke a bude hlasovat tedy za něj. Nejprve nás čeká ta dohoda jako taková v příloze 1. Tam jsou ty změny. Kdo je pro tento návrh? Prosím, svedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? tato příloha 1 je odsouhlasena. A nyní k pozměňovacím návrhům zpravodaj, ale příloha 2, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Příloha 2 je odsouhlasena také. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. některé eh, v podstatě se dostali pod eh, hlavičku těch ustanovení, kdy jsme hlasovali. Návrh číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, prověříme, prověříme, zahaju hlasování elektronicky. Scrutin clos. Konec hlasování. Zamítnuto 20 proti 13. Návrh číslo 11. To je pro? Pardonnez-moi. Omlouvám se. 12. Návrh 12. To je pro? To je proti? Myslím, že je zamítnut a 13, 14 jsou pokryty v tom původním hlasování. Číslo 15. To je pro, to je proti, kdo se zdržel, zamítnout Návrh 17, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, nebylo to jasné, tudíž eh, budeme pokračovat, budeme hlasovat elektronicky. 15 byl přijat. Aha, takže 17 odpadl. Ne, ne. 17, číslo 17. O tom budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování přijat 21 proti 15. Návrh číslo 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 23, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijáte. Návrh 24 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nebylo to jasné, budeme hlasovat elektronicky o návrhu 24. Zajím hlasování. Končím hlasování. Přijáte 25 ku 11. Návrh číslo 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Sám je přijat. Návrh 27. Ne. Ten odpadá. 24 byl přijat, takže odpadá návrh 28. Kdo je pro? je proti, se zdržel zamítnut, 29, kde pro, Kde proti, kdo se zdržel zamítnut, návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 32, kteří Mm, je ve čtyřech částech. První část, kde pro, proti, zdržel se první část přijata, druhá část pro, proti, zdržel se přijata, třetí část, kde pro, proti, zdržel se přijata, čtvrt, čtvrtá část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Návrh 33, kdo je pro, Jste proti? Kdo se zdržel? Přijat. 34. Kdo je pro? Ne, odpadá. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh 37 s ústním pozměňovacím návrhem pana Negresku, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijat. 38, kdo je pro, odpadá, aha, protože 37 byl odhlasován. 39, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, přijat. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro, kdo je proti, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat 20 ku 12. Dvacet sedm, ne, dvacet čtyři bylo co vlastně, ne. Aha, já jsem si otočil špatně stránku. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, kompromis 2, pro, proti, zdržel se, přijaté. Návrh 55 eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. Myslím si, že byl přijat, ale prověříme elektronicky. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 22 eh, proti 14. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Nebylo to jasné, já jsem neviděl všechny ruce a tudíž budeme hlasovat elektronicky o druhé části za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 22 ku 14. 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 61, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 62, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 63 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 64 ve dvou částech, první část eh, návrhu 64 pro, proti, zdržel se, přijat. Ta druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. 65, kdo je pro, kdo je proti, zdržel, zamítnut. 66 s eh, technickou úpravou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel, přijat. 67 eh, a zase ve dvou částech. Hlasujeme první část, první, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel ta druhá část, 66, 67, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 68, kdo je pro, je proti, se zdržel zamítnut. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 72, kdo je pro, jde proti, kdo se zdržel. Zdá se, že byl přijat, ale prověříme za elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Přijat 19 eh, proti 17. 73, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Aha, omlouvám se, 73 ještě jednou, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 74 odpadá. 75, 76 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnutá. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuta. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel? Myslím si, že je přijat, ale prověříme. 77. Končím hlasování. Od... Zamítnut. 18 proti 15. 78, 78 kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zdá se, že zamítnut, 79 kde pro. A chcete prověřit? 78, elektronicky 78. Končím hlasování. Je zamítnut 18 proti 13. 79, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut, 80, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou tady pochybnosti, takže prověříme 84 elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Přijat 24 proti 12. 85, kde je pro? Ne, ne, omlouvám se. Ne. 85, ano, kde je pro? 83 byl odsouhlasen, ano, takže se omlouvám, ten odpadá. Takže 86, 87, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel zamítnout? 88, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel přijat? 89, kdo je pro? Kdo je, odpadá, aha. Ten, ten je složitelný. Takže kdo je pro? 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo přijat. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Poněvadž je to kompromis, tak to radši prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 23 ku 10 a 20 drželi ne, 76, 77, ne, omlouvám se. 100. 100. 100. Qui est pour l'amendement numéro... Kdo je pro návrh 100? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 99. Kdo je pro? Ne proti? Zdržel se. Myslím si, že je přijat, ale prověříme. No. Končím hlasování. Přijat. 26 k 10. Prosím vás, zvedejte ruce. 101 odpadá. Ano, ano. Slučitelný 99. ne. Takže 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo je přijat. 104 s eh, dělčím hlasováním, tři části. První část, eh, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, přijata. Druhá část, 104, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, zamítnuta. Návrh 105, eh, dílčí hlasování, dvě části. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijatá druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, druhá část je přijata. Kompromis číslo čtyři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tento kompromis je přijat. Návrh 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 111 je přijat. Pardon. 111, oui. Pardonnez-moi. 211 je rejeté. Aha, zamítnout, omlouvám se. Takže 112, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. Návrh číslo, ne, kompromis číslo 5. Just. Kompromis numéro 5. Kompromis číslo 5. To je pro kompromis číslo 5. To je proti. To se zdržel. Kompromis číslo 5 je přijat. Návrh 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 112. Ne, co to říkám? 122. O, se omlouvám, říká pan předseda, tedy 122 vedou dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijata druhá část. A prověříme, dobře, prověříme první část, 122, za hlasování. Končím hlasování. 21 proti 14 přijat. Druhá část. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Druhá část je zamítnuta. 146 říká pan předseda, ale asi. Pardonnez-moi se omlouvám, říká pan předseda. Takže 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 124, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 125, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 126, kdo je pro, kdo je proti, kdo přijat. 129. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Myslím si, že přijat, ale prověříme elektronicky. za hlasování. Končím hlasování. Přijat 27 ku 9. A to bylo 134, takže teď 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Omlouvám se. Přijat. Přijat. 135. 136 a 137. Stejný. Podobný. Kde pro? Proti. Zdržel se. Prověříme elektronicky. 136, 137. Končím hlasování. Přijat 26 ku 9. 138 odpadá. 139 také. 140 také. 141 také. 142. 142, kdo je pro? Je proti. Kdo se držel? Zamítnout. 144, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se Myslím si, že zamítnut. Ověří. Prověříme. 144. Ah pardon. A, omlouvám se, zvedejte ale ruce, je přijat. 145, kdo je pro? A ten odpadá. 146 eh, ve třech částech. První část, eh, to je pro, to je proti. Přijatá druhá část pro, proti. Zdržel se. Přijatá třetí část pro, proti. Zdržel se, myslím si, že přijatá. A 147 dvě části vy chcete prověřit třetí část 146. Eh, Zahaj hlasování. Končím hlasování. 19 proti 17, takže ano. 147 ve dvou částech. První část to je pro. je proti. Mm, neviděl jsem hodně rukou. První část, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel. Přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijata. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijata. 149 vedou částek, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, Prověříme elektronicky, zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta 20 proti 16. 150, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 151 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 152 pro. Proti zdržel se, zamítnut. 153 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 154, e, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 155 vedou částek, první část, e, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že zamítnutá. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. 156, kdo je pro? 156 pro, proti, zdržel se zamítnut. 157, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 158, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 159, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 160, kdo je pro, proti, přijat, 161 odpadá, 162 odpadá rovněž. Kompromis číslo 6, kdo je pro, kdo je proti, No se zdržel, Kompromis číslo 6 je přijat. 173, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, myslím si, že zamítnut, ale prověříme. 173 elektronicky. Končím hlasování. Ano, přijat velkou většinou, 24 ku 10. 174, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověřím, ne, neviděl jsem jasně, takže 174 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 24 ku 10. 175, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 176, 177, stejný cíl, kdo je pro, kdo je proti, přijaty. 178 odpadá, 179 také, 180 také, 181 také, 182 je stažen, 183, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítnut. 185, kdo je pro, kdo je proti, je přijat, 186, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítnut, 187 a 188 mají stejný předmět, kdo je pro, je proti. Zdá se, že byl zamítnut. 189, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 190, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 180, 191, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 192, 193, stejný předmět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaty. 194 odpadá, 195 odpadá, 197, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnut 198, kdo je pro, proti, přijat. 201, kdo je pro, kdo je proti, co se zdržel, je zamítnout. 202, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 203, kdo je, ne, odpadá, stejně jako 204. A nyní úvodní ustanovení, návrh 2, kdo je pro, proti, je přijat. 303, kdo je pro, proti, přijat. 4 pro, proti. Opět budeme muset prověřit číslo 4 ještě, kdo je pro. Eh, Pardon, zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijat 20 eh, proti 16. Návrh číslo 5, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel přijat. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Číslo 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo přijat. A nyní hlasujeme o celé zprávě, takto pozměněné, a to jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato 30 proti 4, 4 a 2 se zdrželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji i stínovým zpravodajům. Sur le rapport. Nyní zpráva Jose Manuela. Týká se to fondu Solidarity. Zde nemáme žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme jmenovitě. Zahaju hlasování. Je to zpráva Jose Manuel Fernández, Fond Solidarity pro Kypr a Portugalsko. Končím hlasování. Přijato do 35 proti jednomu hlasu. Blahopřeji. A nyní zpráva našeho zpravodaje Jence Kejera. Opravný rozpočet číslo 1. Zde máme technickou úpravu, o které se hlasovat nebude. A hlasujeme tedy o celém návrhu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 35 proti jednomu. Blahopřeji zpravodaji. Nyní zde máme zprávu Viktora Negresku, fond, globalizační fond. Zde máme čtyři posňací návrhy. Číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh číslo dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se přijate, číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel přijate, číslo 4 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní celý text jmenovitě, zájem hlasování. Končím hlasování 30 proti 5, jeden se zdržel sur le rapport de Siegfried Muresan, Siegfried Muresan makrofinanční pomoc Moldavské republice, čís, návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel zamítnut, číslo 15, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 16 pro, proti, zdržel se zamítnut, číslo 17 pro, proti, zdržel se zamítnut, 18 pro, proti, zdržel se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se zamítnut, číslo 6 pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh číslo 6, zahajuji hlasování. Skutajklu. Končím hlasování. Je zamítnut 22 proti 11, číslo 7, kdo je pro, proti, zdržel se. Je zamítnut návrh číslo 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnut číslo 9 pro, proti, zdržel se. Zamítnut číslo 10 pro, proti, zdržel se. Zamítnut číslo 11 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 1 pro, proti, zdržel se přijat. 12, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Číslo 2 pro, proti, zdržel se přijat. Číslo 13, ten odpadá. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Číslo 14, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Omlouvám se, ale nevidím dobře, jaká byla většina, takže elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté. 19 proti 16 a nyní hlasujeme o celém návrhu, který byl takto pozměněn jmenovitě zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím. Přijato 29 eh, pro, 6 proti. Blahopřeji zpravodaj. A nyní zpráva paní Niriady. To se týká šíření internetu eh, v, v různých lokalitách. Návrh číslo 7, kde je pro, proti, že zdržel zamítnut. Návrh číslo 39 pro, proti, přijat. Číslo 40 pro, proti, zdržel se zamítnut. 41 pro, proti, přijat. 42 pro, proti, myslím si, že je zamítnut, ale prověříme. Návrh 42. Končím hlasování. Je Zamítnut 19 proti 15. Číslo 8. Ústní návrh je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh číslo 43, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh číslo 9 pro, proti, zdržel se, přijat. Číslo 44, kdo je pro, proti, přijat. 45 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní úvodní ustanovení číslo 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat návrh číslo 13, eh, takže to odložíme, protože pokud bude přijat kompromis 7, tak bude pokryt. Kompromis číslo 2, to je pro, proti, zdržel se přijat. Ne, kompromis či ne, ne. Návrh 17, kdo je pro, proti, přijat. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se. Přijat. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh číslo 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. 27 pro, proti, přijat kompromis číslo 5 kdo je pro? Proti? Prověříme. Prověříme, je to kompromis, tak prověříme radši. Elektronicky. Končím. A zamítnout 28 proti 8. A nyní návrh číslo 2. To je pro návrh číslo 2. Ano, hlasujeme teď poněvadž ty mm, spadaly pod kompromis 5 a poněvadž kompromis 5 nebyl odhlasován, tak musíme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích, které spadaly pod tento kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Slyšel se? Zamítnout. Návrh 28. Pro? Proti? Zamítnout. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že zamítnut, ale prověříme 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut lidskou většinou. A není návrh číslo 3. Návrh číslo 3. Ústní návrh s ústním návrhem. kde pro? Proti? Zdržel se. Je přijat. 30 31 odpadají. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis číslo 7 je přijat. Pokrývá také návrhy 13, návrh 13, který jsme odložili před chvílí a i návrh 11 a 37. Návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. A návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. 11 tam spadá, takže nyní hlasujeme o celém návrhu v tomto znění jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté 33 pro, 2 proti. Blahopřeji. Zpravodaji. Section 3 budget. Sekce 3 ob, obecní zpravodaj nám navrhuje transfer, který má důsledky eh, Eh, k tedy, eh, důsledky pro ten globalizační fond transfer. Elektronicky hlasujeme o tomto transferu, zahají hlasování. Transfer. Všichni odhlasovali a končím hlasování approuvé par 29 voix contre 3 et une 29 pro, 3. Sur les autres sections. další části. Pan, tam, pan Tarande není návrhy o transfery ani návrhy o prostředky na nemovitosti, takže tím jsme skončili s hlasováním a příští schůze se budou konat 24. a 25. dubna. Eh Milí kolegové, tím mohu ukončit schůzi. Přeji hezký večer. Bonsoir. Ah oui.